La enmienda uno señor presidente, eh, debería votarse, porque si la enmienda... No, no. Ah, vale, perdón. Si... Ok, compreso. Allora, andiamo all'emendamento 32. Apro il voto. 32. Eh? Chiuso il voto.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 Emendamento 14. Voto aperto. Voto chiuso. Emendamento 14. Respinto. Emendamento 15. Voto aperto. Voto chiuso. Emendamento 15 approvato.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 Aperto il voto. Voto sul 33. Chiuso. Approvato. Voto sul 34. Onorevole McGuinness ha chiesto la parola. Prego. Thank you, Chair. A very um, uh, small change in the wording. So the amendment will place the words mainly methane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 Eh, tu výkonnost těch hospodářství a pro eh, hospodářství to znamená velké náklady, protože musí eh, zavádět různé technologické postupy, které budou respektovat ekologické potřeby. Takže by bylo třeba vypočítat všechny ty náklady navíc, které vynakládají, které mají tyto hospodářství, aby mohly zajistit prevenci požárům. To je nezbytné právě především tam, kde je hodně horko na jihu v létě. A um, zde v bodě 9 zprávy se o tom hovoří. Tam bych hovořil spíše ale o novém způsobu eh, výpočtu, které je třeba vzít do úvahy. Je třeba vzít do úvahy a zakomponovat do těch výpočtů ty náklady navíc, eh, které mají zemědělci a tak, aby bylo možné vlastně podpořit eh, všechny ty eh, zemědělská, vše, všechny ty zemědělské podniky, které eh, působí v těchto oblastech, aby mohly přijímat opatření boje proti požárům, omezit tedy požáry a i aby tedy třeba i tam e, rušili, e, aby mohli eliminovat e, ty různé tedy překážky, které existují mezi těmi podniky, kdy potom je těžké bojovat proti požárům v létě. A já zde zcela souhlasím s tím, co řekla kolegyně McGuinness, co se týče pojištění. Já si myslím, že zde Eh, určitě je třeba vyvinout ještě větší úsilí, abychom eh, zvýšili využívání pojistných smluv, aby se používaly na celém území EU. Děkuji, pak říká pan předseda. A pan Paczeworski. Paczeworski, Děkuji Dziękuję bardzo, panie předsedající. Děkuji. Já chci poblahopřát paní zpravodajce ke skvělému návrhu zprávy či stanoviska. Dovolte mi říci následující. Když jsme v nouzi, tak poznáme přítele. To je uh, rčení, které existuje jistě v řadě jazyků. A chci každopádně vyjádřit solidaritu s obyvateli Madeiry. A právě když udeří eh, takováto událost v zimě, tak poznáme, kdo jsou ti naši přátelé. Lisabon znamená více integrace a musíme si být proto více přáteli. Naše společnost by měla mít možnost spolehnout se na evropskou pomoc, když udeří zlé časy. A mou jedinou obavou je, že naše ambice budou vyšší, než eh, umožňuje evropský rozpočet, protože tento rozpočet je zatím poměrně skromný. Takže možná bude těžké splnit všechny ambiciozní cíle, které jsme si vytyčili s tímto omezeným rozpočtem. Ve stanovisku mě zaujala jedna věc. Zemědělci chtějí mít jasno. A to zejména v tom, na jakou pomoc budou mít nárok v případě, že budou postiženi nějakou přírodní katastrofou, jako třeba povodní. Do jaké míry mohou očekávat pomoc od Evropské unie nebo od národních orgánů a do jaké míry se budou muset postarat sami o sebe. Tohle musí být řečeno jasně. Zatím to zdaleka jasné není. Existuje velká nejistota ohledně toho, na co má člověk nárok. Děkuji. Děkuji. kolega, prosím, eh, paní Bonson má slovo. Låt oss inse att katastrofer kommer att finnas. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Kata- přírodní katastrofy se odehrávají všude, po Evropě i všude ve světě. Podle našich, naše znalosti pro boj proti katastrofám jsou poměrně omezené. Já si myslím, že eh, musíme eh, využívat ty znalosti, které již máme z různých lokalit eh, a tak, abychom zajišťovali lepší prevenci katastrofám. Zároveň musí existovat jasná evropská solidarita. A e, to je to, co právě zde je řečeno ve zprávě. jak říkal polský kolega, když jsme postiženi nějakou katastrofou, tak e, se vzájemně potřebujeme. Mně se zdá, že žádný region, žádná země v Evropě mm, nemůže bojovat sama proti katastrofám, jako třeba ty katastrofy, ke kterým eh, eh, dochází třeba, když dochází k požárům eh, v zemích kolem Středozemního moře, v Itálii, v Portugalsku. Tam si nemohou dovolit ten luxus, že budou mít k dispozici pořád všechny prostředky, aby mohli čelit těmto velkým požárům. A proto je naší povinností se zorganizovat a musíme zoptimalizovat prostředky, které máme k dispozici v Evropské unii. A mm, zde eh, mám takovou představu, kterou bych chtěla přednést. Když došlo ke eh, katastrofě typu tsunami v Thajsku a mm, řada evropských turistů také eh, byla postižena, tak z toho jasně vyplynulo, z této katastrofy, že severní Evropa, která eh, údajně tak také není schopna čelit. Land Italien klarade det mi. Eh, nebo když se podíváme na Itálii, to je země, o které si člověk myslí, že není příliš organizovaná a e, tam e, e, naopak často jsou schopni jednat lépe než na severu, takže je třeba se vzájemně poučovat ze zkušeností. A náš pan předseda je Ital. A já si myslím, že bychom měli využívat zkušenosti jednotlivých zemí a tehdy v tom okamžiku se ukázalo, že Itálie má vynikající systém. A my bychom e, e, měli se mm, být otevření vůči příkladům z jiných zemích. Také třeba, když dochází k požárům, zde mm, v parlamentu mm, musíme opakovat následující. Na severu Evropy my Eh, žijeme přímo eh, uprostřed lesů. Lesy a dřevo, to je důležitý sektor pro nás, třeba ve Švédsku a ve Finsku. To eh, je základ naší reálné ekonomiky. A my tam máme málo požáru, to je jisté, ale máme zase velké bouře, dva, třikrát, čtyřikrát do roka obrovské bouře, které pokácí, mm, které tedy vymítí celou řadu nebo množství hektarů les a takže máme také katastrofy, i když jiné. A je třeba proto eh, v praxi se chovat solidárně a rozumně. Děkuji. Děkuji, paní Polson. A takže i někdy Itálie má co nabídnout. A nyní rychle dám slovo panu Luis Capelasovi Santosovi a máme zde celou řadu ještě zájemců a připomínám, že ještě poté nás čeká další důležitá diskuze o budoucí SZP. Luis. Também queria felicitar a relatora pelo seu trabalho e a comissão pela... Tak, eh, paní zpravodajce děkuji za její práci a také komisi za sdělení, protože sdělení i zpráva se mi jeví jako velmi správně postavené. Samozřejmě, že důležitá je vždycky prevence, ale i když prevence jsou důležité, tak samozřejmě katastrofu většinou nemůžete předvídat. A tady hovoříme o těchto situacích, o situacích podobného typu. Já jsem byl v roce 2006 zpravodajem, bylo to po těch obrovských záplavách v Německu, Itálii, Rakousku. A v té době španělský poloostrov zase zažíval obrovská sucha, byly tam obrovské požáry lesů, dosud nevýdané. Jak to bylo teď řečeno po tragédii na Madejře, kde v podstatě takové záplavy nebo takové deště nikdy nebyly. Meteorologové řekli, že mezi teplou a studenou frontou, které se vytvořily, byla vlastně taková 14 km, takové 14 eh, kilometrové pásmo, které způsobilo tyto obrovské deště. Jako kdyby se tam rozlila přehrada. A tak vidíme, že i přes veškeré akce nebo že přes všechno, co už jsme začali, stojí před námi ještě rozhodnutí, rozhodnutí, o kterých už třeba mluvila komise, které už také přijal parlament. Mluvili jsme tady o Fondu Solidarity, jsou to rozhodnutí, která už jsou schválená a přitom leží od roku 2005 na stole rady. To je přece nepřijatelné. Je také nepřijatelné, aby Fond Solidarity vylučoval zemědělství, ačkoliv to je činnost, která je nejvíce v přímém kontaktu s přírodou. A zemědělství je také nejvíce postihováno klimatologickými změnami a klimatologickými změ- jevy. Takže Vidím diskusi, kterou jsme měli o dopadech, jako velmi pozitivní. Je to, že to jsme říkali o systému pojištění. Tady si myslím, že určitý pokrok nastane a jsem velmi rád za tuto zprávu. Myslím si, že naše úvahy by měly opravdu významně přispět do tohoto postupu a do celé reformy SZP po roce 2013. Takže velmi děkuji paní zpravodajce, protože myslím, že převzala všechny naše poznámky, připomínky a myslím si, že tato zpráva bude předmětem pozitivního konsenzu do budoucna. Děkuji. Onorevole Dancila, a te la parola. Poi José. José. Potom José. Já bych eh, ráda poděkovala, poblahopřála paní Patral Neve za způsob, jaký pojala, jakým pojala tuto zprávu. Protože samozřejmě důsledky přírodních katastrof se neustále zvětšují a zhoršují. Chtěla bych eh, také projevit solidaritu kolegům eh, v Portugalska po té katastrofě, která se odehrála na Madejře. Význam této zprávy je o to větší, že se zhoršují dopady, zhoršuje se taky závažnost těch katastrof. A náš přístup se musí vlastně dotknout všech fází, to znamená od prevence, jak říkal pan Santos, až po tu rychlou reakci, pro to rychlé jednání, až po tedy pomoc teritorií. My opravdu musíme zvážit všechny katastrofy, přírodní i způsobené člověkem, nahlížet na to zevnitř vně EU, podívat se na všechny evropské nástroje a na možnost interinstitucionální spolupráce. Tady bych ráda zdůraznila, že i když Fond Solidarity EU funguje většinou dobře, Zkušenost, kterou jsme získali při prvních eh, letech využívání tohoto fondu, ukazuje, ukazují, jaké jsou slabiny i přednosti tohoto fondu. Je tu nedostatek vlastně rychlosti poskytování finanční pomoci ze strany tohoto fondu, také transparentnost nebo kritéria e, určená pro pomoc regionálním katastrofám není úplně jasná a tento fond se také omezuje na přírodní katastrofy. Rumunsko bylo, získalo pomoc v boji proti záplavám od EU ale i ta, ta pomoc přišla poměrně pozdě, oproti okamžiku, kdy by přinesla největší užitek. A já si opravdu myslím, že by bylo potřeba třeba zavést systém jakýhosi, jakýchsi záloh nebo pro plá, částek placených dopředu pro ty země, které jsou takto postiženy na základě žádosti těchto zemí. To je možnost, kterou by určitě ohrožené regiony nebo postižené regiony ocenily. Děkuji. Dáči, dáči. Děkuji, Josef Bove. Oui, moi aussi, je... Ano, děkuji. Já bych velmi rád poděkoval paní zpravodajce za vynikající práci a chtěl bych eh, také přinést pár doplňujících informací. Možná, že jenom pro mě to nestačí v tom textu. Ten název samotný je velmi dobrý, protože se zde hovoří tedy o přírodních katastrofách, katastrofách způsobených člověkem. Samozřejmě, že tady je rozdíl mezi oběma, ty přírodní katastrofy e, jsou přímo propojené s tou diskusí, kterou jsme měli včera o klimatických změnách. Týká se to také navýšení vlastně počtu nebo rytmu záplav nebo naopak období sucha. A my bychom měli najít e, určité prostředky, jak, jak to zjišťovat dopředu, jak mít tu prevenci proti přírodním katastrofám a dopadech. Samozřejmě, že samotné zemědělství to všechno nevyřeší. Pak jsou ovšem ty katastrofy způsobené člověkem a já si myslím, že tady bychom možná měli být přesnější. Je to také přímo spojeno s tou diskutou, s diskusí, kterou budeme mít za chvilku o budoucí SZP. Tady u čísla č, bodu 4 hovoříte dosti přesně. Já si myslím také, že je potřeba hovořit o znečištění, nechtěných genetických přenosech, to jsou nové věci v celém problému. A myslím si, že bychom také měli hovořit o dalších jevech, jako znečišťování eh, podzemních vod, pesticidy. Mm, tady mám například na mysli atras, atrazin nebo dusičnany, které nacházíme v podzemních vodách a týká se to Eh, také celé Evropy, nebo například ty tzv. zelené řasy, které jsou na, při, na pobřeží, které řeší dneska v podstatě eh, zásahy hasičů, aniž bychom ale řešili, co to způsobuje. To znamená určitá zemědělská činnost, to znamená určitá lidská činnost. Takže to jsou další věci, které bych možná rád v tom textu viděl. A chci podpořit kolegu Lavia to se týká toho agrolesnictví, protože opravdu je tu velký rozdíl mezi poskytováním pomoci v určitých regionech kultury nebo chovatelství, kdy třeba e, v lesnické oblasti nemohou být tak brány v úvahu ze strany zemědělců. No a nakonec tady možná se s vámi úplně neschodnu, mám na mysli článek 12 nebo odstavec 12 pojištění Mám k tomu dva, tři důvody. První je takového praktického charakteru, týká se pojišťoven. Aby mohlo být nějaké riziko, jak se započítáno do pojištění, to riziko musí v podstatě být možné. Není jisté, nestává se pravidelně. U přírodních katastrof, které vidíme dnes, už se dostáváme do rizik, které už nejsou náhodné a já nevím, jak dlouhodobě se k tomu pojišťovny postaví. Můžeme opravdu hovořit o pojištění. No a druhý problém ve vztahu k tomu je rozdíl mezi jednotlivými zemědělci. Že jaké je dnes procento zemědělců, kteří dnes v rámci svých příjmů mohou investovat do pojištění. Tady uvidíme obrovské rozdíly podle velikosti zemědělských usedlostí, podle zemí. A dnes víme, že ať už mluvíme o, já nevím, zeměděl, o, o obilí nebo obilnářství a tak dále, jsou to zkrátka ty velké statky, ty velké zemědělské podniky, které si to mohou pouze dovolit. To je další problém. No a nakonec si myslím, že tento, tuto diskusi bychom měli projít jak s diskusí o klimatu, tak o SZP. Děkuji. Děkuji, José Michel Dantin má slovo. Děkuji, pane předsedo. A opravdu velké díky, paní zpravodajce. Tato, tuto otázku samozřejmě také nahlížíme z hlediska současné situace dramatické, ale Připomíná to velmi správně paní zpravodajka, že už mnoho zpráv bylo napsáno, ať už eh, naším parlamentem, komisí, ale že vlastně se vyskytují stále další a další otázky. Možná některé státy nechtějí jít do takové spolupráce, ale realizace Lisabonské smlouvy nám umožní právě využít posílené spolupráce a já si myslím, že tady bychom toho měli využít, protože u katastrof jde jednak o okamžitou pomoc a potom o nápravu věcí. Co se týče okamžité pomoci, to ne, tam se nedá improvizovat. My bychom skutečně měli uh, Mm, jak si společně dát dohromady eh, jakousi jednotku, něco, co by bylo dobře vycvičené, protože ono by bylo dobré to koordinovat ještě předtím, než se něco dramatického odehraje. Co se týče té nápravy, další náp, dalších náprav, tak vedle Fondu Solidarity, který existuje teď, tak eh, asi přes ty pojišťovny, pojišťovací fondy bychom měli být trošku flexibilnější, my bychom měli stanovit, zda samozřejmě fond může zasáhnout či ne, zda tedy eh, ta, ta škoda je taková, ale je pravda, že do toho nejsou započítávány škody na, na mm, výnosech zemědělských třeba, tak jak to vzniká při přírodních katastrofách. No a já si myslím opravdu, že to téma by se mělo zpracovat při diskusi o SZP, protože někdy můžeme samozřejmě poukázat na škody pro zemědělství, ale také třeba na ústup zemědělských ploch kvůli, kvůli katastrofám. Ať už mluvíme o sesuvech půdy nebo o zničení lesů a podobně. Mulțumesc și dau cuvântul în continuare doamnei Garcia Perez. Dobrá, takže není paní Garcia, prosím. Bueno, intentaré ser breve, porque ya se... Já se pokusím být stručná, protože již eh, jsme slyšeli většinu věcí, takže já bych chtěla poděkovat paní eh, zpravodajce a zaměřit se na bod číslo 14, eh, který se týká toho fondu Solidarity. Eh, v minulém funkčním období eh, byla zde celá řada pokusů právě se dohodnout eh, na tomto fondu. Já myslím, že by bylo důležité, abychom se o tom zmínili za prvé, protože to asi není. Možná je to otázka překladu do, španěl, do španělštiny, ale já to čtu jako sociální fond EU. No, sociální fond, víme, že to je jiný nástroj, který má vlastní charakteristické rysy. A tudíž, mm, já nevím, zda jde o špatný překlad, nebo jak to je. A fond Solidarity by to mělo být. A k tomu chci říci, že záměr komise, Evropské komise, mm, která předložila návrh na změnu tohoto fondu, to, tam by potom bylo možné vlastně i e, e zmobilizovat, použít tento fond pro případy katastrof. A měli bychom eliminovat ty otázky, které jsou zásadní, jako je stávající pole působnosti fondu, je to omezeno na regiony a tento fond by měl mít možnost reagovat na katastrofy jako ty, ke kterým teď došlo v Madejře řeči jinde. A proto mám za to, a to je důležité, aby naše zpráva zde hovořila o nutnosti, že je třeba odblokovat situaci a dohodnout se, aby se dohodla na tom i rada, tak, aby bylo eh, možné eh, do té novelizace dát i takové změny, Eh, v nařízení o Fondu Solidarity, eh, protože teď je tam takové kritérium, eh, mm, které stanovila komise, ale je třeba ho lépe specifikovat tak, aby bylo možné tam stanovit věci, jako je, jak reagovat na katastrofy, jako třeba záplavy, ale dá tam i další aspekty, jako je sucho, mm, mm, čímž trpí většina Jižní Evropy E, naši zemědělci tím velice trpí. A já myslím, že to je zásadní, dá tam tedy i tato kritéria. A e, bod 14 e, si myslím, že mm, tam bychom měli to skonkretizovat. A já se o to pokusím i v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Komis, komisi zastupuje pan Delanois, takže mu dám také slovo. A prosím, omezte se na prostě pár minut, abychom mohli přejít k dalšímu bodu. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, já bych rád poděkoval paní zpravodajce za velmi kvalitní zprávu a parlamentu za kvalitní rozpravu. Parlament vždy projevoval svoji podporu rozvoji preventivní politiky a e, projevil vůli vlastně zpracovat na celém tom cyklu katastrof. To znamená nejenom e, při pomoci, ale i při prevenci, přípravě, prevence, přípravě, tedy vlastně na případné katastrofy a další tedy obnovu s posílením mechanismu, evropského mechanismu eh, civilní ochrany, civilní pomoci, to je systém, který má pomoci, ale nám se zdá důležité pracovat na vyváženém přístupu, což zahrnuje evropskou solidaritu a je to napojeno na vlastně státní zodpovědnost. Jenom dva, tři doplňky, dva, tři body od přijetí sdělení v únoru 2009 komise spustila celou řadu studií o analýzách rizik, o tom vlastně zmapování těch rizik. My se snažíme zjistit, jaký je přístup států vlastně v rámci tohoto zmapování rizik. Pracujeme také na stávajících finančních nástrojích, tak abychom je lépe zařadili do prevence, aby prevence byla součástí právě těchto nástrojů finančních, včetně fondu Solidarity a snažíme se vypracovat jakýsi program správných postupů. Máme tu celou řadu partnerů, se kterými počítáme, počítáme s jejich návrhy Chci také zdůraznit, a paní zpravodajka už to říkala, že je nezbytné přemýšlet nad tím, co je už v rámci tedy lesů. Komise na příští týden chystá přijetí zelené knihy o ochraně lesů a připravuje informaci, která určitě spustí velkou diskusi v této oblasti. No a nakonec konkrétněji otázky, k otázce pojištění komise právě studuje, jak otázka různého, různé výše příjmů, rizik a tak dále bude moci být jaksi projednána v budoucnu a mělo by to být také v rámci revize SZP. Nahlížíme, díváme se na několik možností, několik systémů, na možnost jejich vylepšení, vylepšení jejich efektivnosti. To je vše, co jsem chtěl říct si, pane předsedo, a děkuji za udělení eh, slova a děkuji ještě jednou paní zpravodajce. Mulțumim komisi? Děkuji mnohokrát komise. A nyní paní zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bych nebyla dost optimistická, kdybych neřekla, že na základě vstupů, které jsme tu měli, je tu samozřejmě různorodost, eh, pardon, velká, promiňte, velká schoda eh, názorů. Samozřejmě již v prvním kole přišly eh, velmi zajímavé návrhy a já jsem je pochopitelně zahrnula do zprávy. Co se mi zdá ovšem také důležité je, abychom mohli odvést opravdu efektivní práci a měli bychom dospět k co nejširší jaksi platformě názorů tady na výboru. Pochopitelně, že jsou tady otázky, které třeba nejsou ve zprávě, některé otázky šly přímo na komisi, pak jsou další aspekty, které byly zmíněny a které jsou zmíněny pouze e, ve zprávě a možná by měly jako krátce a měly by být rozvinuty, ale to už jsem říkala. Pak jsou tu body, které byly zmíněny v rámci vstupů kolegů. Tady se hovořilo o fondu Solidarity, a také o pojištěních a pojišťovnách. Co se týče pojištění, tady souhlasím s tím, co říkal pan Bovy. Tady jsou opravdu problémy a my všichni se shodneme na tom, že je potřeba tomu čelit. Nemůžeme takto pokračovat. Nemůžeme se spokojit s touto situací, protože pojištění zemědělství to se netýká jenom pojišťoven je potřeba, aby zemědělci eh, měli také možnost vlastně investovat do pojištění, takže je potřeba nad tím hodně přemýšlet, abychom měli třeba jakousi za, minimální základnu pro pojištění, já nevím, soukromou nebo naopak celoevropskou, nevím. Abychom eh, opravdu vytvořili jakousi základnu stability stejnou pro všechny evropské producenty. A co se týče Fondu Solidarity, je potřeba ještě lépe zpřesnit celou otázku, musíme to říct si specifičtěji. Někteří kolegové hovořili o nutnosti um, být konkrétnější, praktičtější v této otázce solidarity. Já si myslím, že to, co je uvedeno ve zprávě, to jsou takové samozřejmě obecné, obecné, řekněme, orientace. A pak je potřeba si říct, jak to zrealizovat všechno. To, na tom se ještě musí pracovat. Rozpracovat to, co zde bylo řečeno. Je potřeba jasně říct, jaké jsou naše ambice, ale samozřejmě nemůžeme vyčíslit vždycky úplně všechno, protože ty situace se velmi liší. Eh, jsou tu různé rozměry toho fenoménu, jsou rozdíly mezi, mezi regiony, takže tak podrobně do toho asi jít nemůžeme. Děkuji mnohokrát za vaši spolupráci a budeme na tom nadále společně pracovat, abychom potvrdili tuto schodu názorů. Děkuji. Děkuji. Pro předložení pozměňovacích návrhů máte čas do 1. Květ, března poledne. 1. březen poledne. A nyní můžeme přejít k druhému, dalšímu tady pardon, bodu. To je budoucnost společné zemědělské politiky po roce 2013. 13 zpravodaj George Lyon, je to první výměna názoru k budoucnosti SZP. Já jenom chci připomenout, že budeme mít slyšení 17. března na toto téma a potom výměnu e, názoru s panem komisařem Čalašem 12. E, dubna. 12. dubna. Takže Opravdu jsme velmi zvědaví a rádi si vyslechneme první poznámky pana Lajona. Děkuji, pane předsedo. V první řadě mi dovolte uvítat příležitost poprvé uspořádat rozpravu o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. To je jeden z nejdůležitějších aspektů práce tohoto výboru, přičem samozřejmě je důležité přitom vzít v potaz, že v rámci nové smlouvy je tu rozšířené spolurozhodování. A teď na úvod si připomeňme, jaká jsou naše východiska. Je dobré se vždycky poohlednout zpátky, abychom si udělali jasněji v tom, jaká bude budoucnost. Kontext společné zemědělské politiky se mění. Doznal velkých změn za uplynulých 25 let. CZP se posunula z podpory produkce k přímé podpoře. Skončili jsme pravidelné intervence, tím, že bychom prostě vrhali ty přebytky na světový trh, na což bychom teď rádi zapomněli v rámci kritiky této politiky. A snažíme se přimět eh, také zemědělce, aby byli více orientovaní na trh eh, pochopitelně, že také náklady pro spotřebitele samotné nikdy nebyly nižší. Zemědělci jsou vlastně multifunkční z hlediska své role, protože oni se také starají o životní prostředí, zajišťují vysokou úroveň zásob potravy, péče o hospodářská zvířata, okrajinu a podobně. A to zvláště v poslední době, kdy se přesunujeme k více udržitelným postupům. To znamená obrovské změny v uplynulých 25 letech. CZP je nejintegrovanější evropská politika, proto také logicky představuje největší podíl evropského rozpočtu, což také lidé často zapomen, zapomínají, když kritizují eh, rozpočet a prostředky vynaložené na SZP. Ale musíme si uvědomit, že za toto období se tento podíl snižoval od původních 70% na asi 37% v roce 2013. A zároveň jsme zdvojnásobili počet zemědělců, kteří dostávají tuto podporu tím, že se připojilo nových 12 členských zemí do Evropské, k Evropské unii. A těch 70% celkového rozpočtu v 80. letech, to se všechno vynakládalo na intervenční nákupy a exportní pomoc. Ale ten zbytek je e, daleko menší a to, je přímá, to byla přímá podpora zemědělcům. To znamená, došlo k zásadní a radikální změně, kdy evropští zemědělci se musí přizpůsobovat těmto změnám. Neměli by se bát změny, protože již v průběhu tohoto období ukázali, že, dokážou, že se dokážou s výzvou vyrovnat. Teď, když se podíváme na e, výzvy do budoucna, já myslím, že nikdy nebyly větší. Potravinová bezpečnost je zásadní výzvou evropského zemědělství, vzhledem k tomu, že populace má eh, se zvýšit do 2050 na 9 miliard. Tím má exponenciálně vzrůst poptávka po potravinách, vzhledem k tomu, že Indové a Číňané budou mnohem bohatší. Takže bude se zvyšovat poptávka po jídla, musíme zároveň zachovat rozmanitost a chránit naše životní prostředí. To je také důležité. A zatím vším stojí diskuze o klimatických změnách. Je jasné, že budeme muset vyprodukovat více jídla ze stejného množství eh, půdy, použít méně vody a samozřejmě méně energie. A z toho všeho budeme muset vyprodukovat více jídla. Nebo stejně. To je obrovská výzva. Musíme eh, také splnit očekávání spotřebitelů, na zachování bezpečnosti potravin, zachování eh, kvality podmínek zvířat a také rentabilitu podpory SZP. Existuje reálná hrozba opouštění země bez SZP. Došlo by k obrovské intenzifikaci produkce na dobré půdě a v podstatě opuštění půdy Eh, která je horší, to by vedlo k depopulaci venkova a tím pádem i další výzvy jako stárnutí venkovské populace, protože už teď na venkově je nedostatek mladých lidí, kteří jsou ochotni se věnovat eh, farmaření. A venkovská depopulace a opouštění půdy vede k potom eh, k narušení sociálních vazeb. Takže to jsou některé z velkých výzeb, jimž bude tato politika čelit. A to musí být náš rámec pro stanovení priorit. Já nebudu představovat vyčerpávající seznam těchto priorit, ale jenom několik podnětů. Klíčovou prioritou tohoto roku v rámci je, abychom měli spravedlivější, zelenější a udržitelnější zemědělskou kulturu. A hlavní prioritou musí být, aby konkurenceschopnost se stala klíčovým cílem vývoje SZP po 2013. Nezapomínejme, že v této diskuzi o podpoře zemědělců většina dalších eh, zemí rovněž podporuje své zemědělce. Takže my nemůžeme tuto podporu jednostranně zrušit, tím by jsme byli zranitelní a předávali bychom jenom vývozní sílu jiným zemím. Takže konkurenceschopnost vývozu je důležitá. Přičemž produkty přidané hodnoty by měly nadále mít vysoký světový podíl. A měli bychom mít také fair trade, to znamená rovné spravedlivé podmínky ve srovnání s dalšími partnery a e, zachovat také životní podmínky našich zemědělců. Podívejme se na statistiky. Ve většině zemí zemědělci pořád ještě dostávají příjmy, které jsou hluboko pod průměrným příjem, příjmem v těchto členských státech. Je jenom snad jeden stát, kde je to vyšší. Takže tohle je naší klíčovou prioritou. A dále nezapomínejme, že společná zemědělská politika by měla být rentabilní, i pro spotřebitele, protože ti jsou součástí celé rovnice jakožto daňoví poplatníci. CZP musí být zelenější, protože trh nikdy neodmění zemědělce jenom za maximalizaci výnosu, aniž eh, by došlo také ke zvýšení udržitelnosti zemědělství. Takže to je jedna z těch velkých priorit. Další důležitá věc, o které jsme se bavili včera. Zemědělství má obrovskou roli při potírání klimatických změn, omezování emisí CO2 a úsklení dalších skleníkových plynů a také zvy, zvyšování eh, vlastně zachycování CO2. A efektivita produkce má velký význam pro z hlediska udržitelného využívání vzácných zdrojů. CZP musí být více zaměřeno na výsledek, jednodušší a snížit také administrativní zátěž. A konečně zemědělci napříč Evropskou unii se musí těšit rovnému zacházení, e, to znamená rovné podpoře z rozpočtu pro CZP, musí se tato podpora rozhodovat rovným způsobem. To znamená zrovnost mezi například starými a novějšími členskými státy. Celá řada klíčových otázek, na které bychom si přáli odpověď. A to je například, jaký zaujmeme postoj k rozpočtu. Já nemyslím, že bychom se měli vyhýbat této diskuzi. Minimálně bychom se měli snažit zachovat rovnocený rozpočet pro období po roce 2013. Pak jak tento rozpočet spravedlivě rozdělit mezi členské státy? Podle jaký, jakého klíče budeme alokovat fondy v prvním pilíři tak aby to bylo zdůvodnitelné a spravedlivé. Zajímalo by mě, jaký názor máte na tento distribuční klíč pro financování z prvního pilíře. Věříme ve spolufinancování? To je důležitá otázka, ke které musíme zaujmout postoj. Mechanismy na podporu trhu, bezpečnostní síť proti kolísání trhu stávající opatření, které máme, jestli stačí nebo ne, jak vysoko, jak nízko bude nastavena ta síť. Nové nástroje, řízení rizik. Hodně se diskutuje o politice hospodářské soutěže, ale také potřebě nově regulovat trh prostřednictvím soukromých pr prostředků těch nákupních organizací. To je něco, co vychází z jižních zemí. Dále je otázka, jestli jako výbor věříme, že má být silný pilíř jedna, a jestli máme přejít ke stejnému jednotnému základu platby. Teď máme ten eh, systém jednak na plochu, ale celá řada členských států jsou pořád ještě v tom historickém modelu kdy vlastně se vycházelo z roku 99-2001. Je to udržitelné? Já myslím, že ne. Pokud sjednotíme mechanismus podpory v rámci pilíře 1, tak mělo by být postupné zavádění z těch, kteří se přesunují z toho historického způsobu financování, protože to obnáší samozřejmě určité um, určité svízele, dočasné přizpůsobování se novému systému. Měly by mít členské státy větší flexibilitu ve využívání pilí, prvního pilíře, nebo by měla být pouze jedna platba na akr, nebo bychom mohli mít možnost nějakým způsobem zohlednit podmínky v různých členských státech. Já vím, že některé členské státy by si přáli větší flexibilitu třeba pro zemědělce ve znevýhodněných oblastech. Čili je potřeba tato pružnost a kde? Mělo by to být dále zelenější, to znamená více ještě střícné vůči životnímu prostředí, kromě té stávající podmíněnosti. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Steven na to měl zajímavé názory. Myslí si eh, výbor, že je to správné? Měli bychom dát do pilíře jedna elefa? A jak to vidíte s principem spolufinancování? Nabízí se další otázka, jestli bychom měli úplně zrušit pilíře a mít jenom jeden jediný společný pilíř. I to je otázka k diskuzi. A konečně k pilíři 2. Měly by některá opatření na rozvoj venkova být přesunuty do regionální politiky. Vy určitě víte, jaký je můj názor. A myslím, že pan předseda se na to dívá stejně. V pilíři 2 máme ty tři osy, měli bychom to měnit a dát je klíčovou prioritu životní prostředí. A konečně samozřejmě mnohem více bodů, ale měli bychom ještě hovořit o financování pilíře 1, pilíře 2, pokud zachováme tyto pilíře. Mělo by to být od prvního dne těch sedm let, nebo bychom měli i nadále používat modulaci. Já mám své názory, ale zajímalo by mě, co si o tom myslí výbor. Takže já se těším na tuto diskuzi, nemáme na to moc času ale jistě se k tomu vrátíme na příštím zasedání v půli března. Děkuji. Molto bene, grazie. Výborně. Děkuji, Georgi. Já myslím, že skutečně tato diskuze je velice důležitá. A proto eh, již začneme teď s diskuzí. Požádala celá řada kolegů, pan Kalněte. Um, Paní Kalněte. Niete. Yes, I'm here. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties. Pane předsedo, nejprve eh, bych chtěla eh, poděkovat zpravodaji, to je vlastně eh, první ve skupině tří zpráv, které připravíme ve výboru a určitě teď máme zatím více otazníků než odpovědí. Já jsem však přesvědčena, že když začneme o tom diskutovat a v každé té z etap diskuzí určitě nalezneme odpovědi. A ještě jednou chci zdůraznit, co jsem již několikrát zde opakovala, a to, že společná zemědělská politika po roce 2013 musí být v souladu se třemi principy. Činnost, spravedlnost a zjednodušení. Takže jak já to chápu? Já si myslím, že Mm. je třeba eh, pod, poskytovat eh, podporu tak, jak si zaslouží to, tato služba, která je poskytována eh, občanům, protože všichni zemědělci a vš- je třeba zacházet se všemi zemědělci stejně, pokud je o státní pomoci a dotace. A ty kalkulace, výpočty musí vycházet z objektivních ekonomických kritérií a i kritérií, jako je pohoda zvířat či a nikoliv podle historických referenčních hodnot. Zde mm, bychom měli mít zvláštní typy dotací pro eh, regiony, které jsou znevýhodněné obzvláště a pro producenty eh, v těch zemích, kde ty klimatické podmínky jsou méně příznivé, protože tyto klimatické podmínky s tím nic nenaděláme. A tyto klimatické podmínky mají dopad na produktivitu Eh, na eh, pozemky. A tato produktivita eh, samozřejmě musí být zajištěna tak, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže na trhu a musí to být souladu se SSP. Tato naše politika musí být efektivní i z pohledu výdajů. Musíme mm, Eh, se především snažit o lepší konkurenceschopnost a zjednodušit eh, opatření, která máme. Já patřím mezi ty, kteří se domnívají, že bychom měli zrevidovat systém přímých plateb mm, tak, aby mm, tyto platby se vypočítávaly eh, podle cílu. A v roce 2003, když byl zreformován tento systém přímých plateb, tak se zavedl systém jednotných plateb a cílem těchto jednotných plateb bylo, aby ten příjem zemědělců se stabilizoval a abychom i je motivovali k udržitelnému zemědělství, které se bude orientovat na potřeby na trhu. Ale e, tato podpora není v souladu s novými cíly naší politiky protože tehdy se vycházelo z referenčních historických hodnot které především pro nové členské státy znamenají, že tyto nové členské státy e, mm, nejsou předmětem rovného zacházení. Což nyní e, je vidět e, na úrovni velikých rozdílů, co se týče dotací, které se vyplácejí ve starých státech a v nových státech. Měli bychom tedy snížit riziko které spočívá v tom, že začneme z druhé strany, tak jak řekli zpravodaj. Nejprve bychom se měli dohodnout na rozpočtu pro zemědělství a ne naopak. Nemůžeme eh, se nejprve dohodnout na obecném rozpočtu a potom na zemědělském rozpočtu, protože jinak státy eh, eh, Eh, nejprve si eh, rozdělí nebo přidělí zdroje a poté budou definovat cíle. Nejprve se musíme dohodnout na cílech a pouze poté se můžeme dohodnout na eh, zdrojích, které budeme potřebovat. Doufám, že v tomto výboru a ve součinnosti s panem komisařem, že mm, začneme o tomto diskutovat tak, jak je, bude potřeba a že budeme schopni přijmout nezbytná rozhodnutí předtím ještě, než budou přijaty budoucí finanční výhledy. Děkuji. Ano, eh, musíme mm, respektovat minimální pravidla, protože jinak neskončíme. Zde se zapsali snad všichni. A já bych eh, tedy dal nejprve slovo eh, Eh, tedy eh, já bych eh, řekl, že koordinátoři tedy nebudou limitováni, ale jinak bude muset limitovat. Takže nejprve dám slovo šéfům frakcí Luis. Procurarei ser breve, senhor presidente, e, e fazendo... Děkuji. Já myslím, že tady jsou evidentně některé věci, které je potřeba sdělit panu zpravodaji. Hodně z nás se nad tím zamýšlelo, je to pro nás velká příležitost. Nepřejeme si žádnou revoluci v SZP, ale chceme, aby došlo k hluboké promyšlené reformě. A k tomu máme určitý historický kontext, hospodářská krize, která představuje řadu výzev, a která je podnětem k hluboké reformě. Jde nám, jakožto socialistům, o následující věci. Chceme zemědělskou politiku, která je opravdu komunitární. To znamená odmítnout jakoukoliv znovu nacionalizaci. Spolufinancování je jeden z nejnebezpečnějších nástrojů. Potřebujeme příslušný rozpočet, ale je jasné, že nelze zdůvodnit velký rozpočet, pokud předem nebudeme mít jasno v tom, co s ním chceme dělat. Nemůžeme říct, nejdřív chceme peníze daňových poplatníků a pak uvidíme, co s nimi. Nejdřív musí být jasno, k čemu chceme prostředky využít a pak na základě toho eh, potom mít ten rozpočet pomoc musí být legitimní, musí být zdůvodnitelná. Je tu otázka toho, aby to bylo také spravedlivé. A je dále otázka účinnosti této, těchto prostředků. A to jak ze sociálního, environmentálního, tak i ekonomického hlediska. CZP by v první řadě měla být zacílena na zemědělce a zemědělství. Nový model musí být jednodušší, a to podstatně, a musí mít tři základní prvky. Jednak je to ten systém pomoci, který bude koncentrován tak, aby sjednocoval pomoc v současné době z prvního a druhého pilíře, za druhé systém tržní regulace. Můžeme později probrat, jaké nástroje se nabízejí, případně jaké kombinace. A chceme také doplňkový systém pomoci, který by mohl být použit například na investice, vlastnictví nebo zprovoznění činnosti nových mladých zemědělců. A toto by mělo být zapracováno do celkové struktury evropských fondů. A tento třetí bod musí být koordinován s předchozími dvěma body. Takže bychom byli rádi, kdyby náš pan zpravodaj, který, myslím, vnímá tu problematiku velice dobře, tak aby dbal na to, aby tam tyto body byly a jsme ochotni o tom diskutovat. Děkuji. Albert požádá slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji. Já to řeknu stručně. V 60. letech jsem se začal zabývat zemědělstvím, vzdělávat se v zemědělských otázkách a e, sledoval jsem vývoj CZP. CZP zase tak trochu sledovalo mě. V západní Evropě e, zemědělci museli projít celou sérii různých reform. My se bavíme o nákladech ale je tady potřeba zohlednit i minulost a seznámit veřejnost s, touto, s tímto historickým vývojem. Zemědělství bylo jednou z hnacích sil evropského projektu. To znamená zajištění eh, míru v Evropě v uplynulých 60 letech. Ten rozpočet představoval v minulosti skoro 90% celkového rozpočtu, teď najednou je to 35%, čili celý evropský rozpočet byl restrukturalizován. Já jsem vděčný panu Lajenovi za jeho práci na této zprávě. Někteří říkají, že zemědělství i tak představuje příliš velkou, velký podíl na rozpočtu, ale sociální, vojenské a další výdaje neprochází přes evropský rozpočet. Kdyby se započítávaly, tak by zemědělství mělo 1%. A to je to, co tady chci říci. Musíme se postavit a říct, že peníze, které jsou vyčleněny na zemědělství po roce 2013, by měly být alespoň takové a stejné jako nyní. Možná nás bude dokonce 28. A bude potřeba i tak výjít s méně penězi, aspoň pro některé země. Takže nejprve eh, musíme zanalizovat, jak ty peníze vynaložit. A souhlasím s tím, že musíme začít našimi cíly. Když začneme se handrkovat o podrobnostech, pak se jistě neschodneme na tom, kolik peněz je potřeba, protože každý členský stát se začne dívat jen na to, co sám potřebuje a kolik je ochoten dát. Čili tím se nechci v této fázi zabývat. Děkuji, James Nicholson. Děkuji. Chci poblahopřát a chci vyjádřit, že se těším na George a jeho zprávu. Vy připomeňme si, odkud vycházíme. K jaké transformaci dochází. Já si vzpomínám na reformy, které zahájily vůbec tu reformní eh, aktivitu. Musíme si připomenout, jak to tehdy bylo, kolik peněz se dá vynakládalo třeba na skladování potravin, aniž se to dostalo e, tomu výrobci. Musíme sledovat také kolísání cen na trhu. To je problém, jemuž, jemuž čelíme, jak ho budeme zvládat. A také obrovská síla supermarketů protože supermarkety v podstatě stlačují výrobní ceny a zpracovatelské ceny. A výrobce a zpracovatel se tak dostává do situace, kdy nemá nad situací vůbec žádnou kontrolu. Pokud nejsou v rozpočtu peníze, nelze je utratit. A my v tomto výboru si musíme jasně říct, ano, jistě, to je sice hezké si vytyčit nějaké cíle a říct si, na co, je, na co to vynaložíme. My víme, že se to vynakládá teď, víme, že budeme mít více a víc členských států, čili že tyto peníze se musí rozptýlet, rozptýlit mezi tyto státy. Ale pokud nebudeme hájit rozpočet na úrovni, na které je, pak zemědělství v mnoha oblastech Evropy se rozpadne a zmizí, nebude udržitelné pokud nebudeme tento rozpočet hájit. George tady klade mnoho otázek. Podmíněnost. Musíme se zamyslet nad tím, jak to v budoucnu funguje. Teď je to příliš byrokratické, stalo se to příliš. Je to, je to něco takového, co už je trochu zatuchlé, zastaralé a je tam příliš mnoho toho jaksi příliš velký důraz kladen na eh, sankce a ne dost na eh, pozitivní motivaci. Ať už se stane cokoliv po 2013, tak musíme mít soft landing. Musí to být evoluční proces. Nemůžeme v roce 2013 najednou všechno obrátit na ruby a revolučně přejít na nový režim. Já naslouchám Georgeovi, ale otázka je, jestli třeba zrušíme modulaci, nebo jestli sjednotíme pilíře, jestli bude jeden pilíř. My se těšíme na debatu na toto téma, protože myslím, že nás to všechny zajímá, ale chtěl bych toho říct daleko více, já jsem si ale vědom, že se hlásí o slovo další kolegové, jistě bude v budoucnu nová příležitost. Každopádně jsem nesmírně rád, že může tento výbor ovlivnit budoucnost zemědělství v Evropě. James. Děkuji Jamesy. Martin Hausling má slovo. Äh. Ano, já se zkusím zaměřit na to hlavní. Je to jedna věc, která se mi velmi líbila v prezentaci George Lyon, když hovořil o nové zemědělské politice, protože a vlastně o těch změnách, protože ti, co říkají, že to má zůstat tak, jak to je, že v podstatě nemáme nic měnit, ty se opravdu nedívají věcem přímo do očí. Máme-li reformovat, tak opravdu musíme stanovit nové cíle. A to, co bylo řečeno, se mi zdá správné. Samozřejmě máme tu nové věci, biodiverzita, Eh, spravedlivější rozdělení a tak dále fondů. Je potřeba tedy analyzovat současnou politiku a z ní výjít pro ty budoucí cíle. Musíme se soustředit na světový trh. To je každopádně v posledních letech to hlavní. Máme-li mít ten soft landing, aby Evropa mohla postupně stahovat dotace a fungovala tady opravdu volná soutěž. Já si myslím, že to by byla dobrá cesta. Vidíme, co se stalo třeba u mléka. Nakonec to stálo poplatníky daleko více, když se věci musely napravovat. Je potřeba mít tedy jasná pravidla pro trh, je to politika která musí stanovit tedy pravidla hry a stejně jako u finančních trhů, prostě ta politika to bude jenom jakoby zpravovat, protože trhy sami jsou takové, že zemědělství, podle toho tedy, jak zemědělství vypadá v jednotlivých regionech, eh, my ztrácíme hodně pracovních příležitostí v zemědělství v různých regionech a nemůžeme investovat do nějakého sektoru a zároveň z něj propouštět. Musíme tedy zajistit pracovní místa v zemědělských agrárních eh, oblastech. Jaké jsou tedy ty cíle? Tady padlo spousty otázek, ať už se to týká úvěrů nezbytných. Já si myslím, že musíme nejprve defin- definovat ty cíle, pak z toho výjít a ne si říct si nejprve, jaká bude finanční obálka. A podle ní stavět cíle. U mnoha otázek si musíme tedy položit eh, dotaz na budoucnost, čili musí to být spravedlivější do budoucna celá SZP pro Evropu musíme zjistit nebo stanovit nové priority. A je potřeba také provést kritickou analýzu současné SZP, najít ty chyby, poučit se z nich. Je neuvěřitelné, že nadále jenom uvažujeme o přerozdělení financí, které pomohou pár zemědělským podnikům. Úloha zemědělství okolo celého toho potravinového řetězce pořád hraje takovou malou roli. Zemědělci by měli být, jak si, mít, být, být lepší pozici. Naši diskusy bychom opravdu měli využít co nejlépe. Měli bychom si na to dát čas a ne to udělat eh, velmi rychle. My jsme si tu politiku definovali po dobu asi desetiletí a zemědělci by měli vědět, jak jít, kam jít. Děkuji. Děkuji, teď jsme skončili s koordinátory frakcí a zde bych chtěl dát čas všem ostatním, takže maximum dvě minuty, prosím, papa Stamkos. Děkuji, pane předsedo. Já se omezím na pár poznámek. Mm, posláním našeho výboru je skutečně z SZP udělat politiku budoucnosti. To je naše poslání jako zástupců Evropy a zemědělských oblastí. Já tady souhlasím s kolegou v tom smyslu, že zemědělská společná politika musí zůstat tedy společnou ji nesmíme zevšeobecňovat a podle mne od okamžiku, kdy zemědělský sektor přispívá k, ke společnosti jako celku, tak určitě si zasluhuje eh, nějakou protiváhu, nějakou podporu v dostatečné míře, tedy finanční podporu. Dále musíme my rozhodnout, jaký model společné zemědělské politiky po roce 2013 chceme a pak hovořit o rozpočtových záležitostech. Tento sektor má svá specifika a nemůže být ponechán jen tak pravidlům trhu, je tu otázka tedy potravinového zabezpečení a tak dále. To jsou všechno důležité věci, to nemůžeme ponechat eh, bez pozornosti a nemůžeme to ponechat eh, pravidlům trhu. Jsou tu diskuse o přímých pomocech, o tom také budeme mluvit. Já jsem ve prospěch přímých podpor zemědělcům v Evropě. Eh, výbor Regi musí zůstat stranou a jestliže bývalý komisař eh, se mu snad stýská po bývalém postu, tak já tady říkám, že eh, že co se týče VTO, tam jsem stálý zpravodaj, musíme my říci, jaký je náš postoj, jaký je postoj, který také předneseme před VTO a ne jenom tak projít prostě nebo dopustit reformu SZP zvenku. Co se týče zemědělských výdajů, já jsem o tom chtěl hovořit až teď. To jsou, jsou tu mýty, protože zemědělské eh, výdaje představují půl procenta evropského HDP. Čili Celý sektor přitom přispívá 1,2 procenty. Čili to není deficitní, to není mm, jaksi ztrátový sektor. Ten naopak přispívá do ekonomiky a dokonce 6% pracovníky. Děkuji a nyní má slovo pan, paní Doc. President. Děkuji pane předsedo. Za prvé, děkuji Georgeovi za zprávu. George byl v severním Irsku a setkali jsme se tam s místními zemědělci. Protože já si myslím, že diskuze o CZP se nesmí odehrávat jenom tady na výboru a s komisí a s vládou, ale musí také angažovat samotné zemědělce. Ráda jsem slyšela o tom, jaký význam připisuje bezpečnosti, zabezpečení eh, pot, dodávek potravin. To by měl být klíčový prvek vize SZP spolu s dalšími výzvami. Musíme tudíž podporovat potravinovou bezpečnost tváří v tvář růstu populace. Rozpočet musí být správně nastaven. Já chápu, že existuje obrovská konkurence mezi různými položkami rozpočtu, ale já si myslím, že jestli chceme být ambiciozní a udělat více, pak musíme nejenom zachovat stávající úroveň rozpočtu, ale možná i zvýšit ten podíl. U nás Severním Irsku jsme znepokojeni zejména otázkou přímých pladeb. My máme i ten historický systém, nejenom e, platbu na plochu, a tudíž potřebujeme flexibilitu mezi členskými státy. Zemědělská politika by našim zemědělcům měla zajistit férový příjem, mělo by to také být přidanou hodnotou pro spotřebitele a mělo by to podporovat mladé zemědělce k tomu, aby se zabývali zemědělcím. Oni často to mají jenom jako na částečný úvazek, protože se tím neuživí. A otázka eh, kolísání trhů a spravedlivých podmínek je také nesmírně důležitá pro budoucnost. Děkuji. Děkuji, pan Sikirevský, dvě minuty. Proszę Państwa, potrzebna nam jest analiza osiągnięć. Potrzebujemy analýzu toho, co SZP dala Evropské unii. Teprve v takový okamžik můžeme dobře definovat eh, cíle pro budoucnost. Musíme se také poučit eh, z potravinové krize roku 2007 ukázat eh, společnostem to, že eh, vlastně z SZP znamená potravinovou bezpečnost. Hovoříme o, často o trzích, ale trh často nevyřeší situaci v rámci finančního kontextu třeba. Eh, protože zemědělství to je specifický sektor, má specifickou produkci jsou tu velké rozdíly. Takže je potřeba, aby došlo k zásahům na trhu, alespoň v tomto směru. No a za třetí trh, společný evropský trh, má své aky, má, svá, má své úspěchy, ale my potřebujeme společné řešení také pro tu celosvětovou úroveň. Dochází ke komunitarizaci evropské politiky je nutná, protože ten trh je jednotný. A za čtvrté, máme tu strategii 2020, tedy víte, že tam se téměř nehovoří o SZP a potravinové bezpečnosti. Můžeme vymýšlet nové cíle, ale musíme také hovořit, a tím nehovoříme o tom, co je dobré a v čem je potřeba pokračovat. A pak, když zemědělství je oddílné od jiných veřejných statků, musíme to říci, abychom neuvedli společnost v omyl. Říci, financujeme zemědělství, ale ne možná všechny cíle. Některé cíle bychom možná měli financovat spíše než jiné. Ukázat, že zkrátka ne všechno je SZP. Ano, my se tady celkem shodneme, ať už jsou naše politické orientace jakékoliv, ale bude taková to schoda názorů v aule, v hemicyklu, až budou všichni přítomni, budeme všichni souhlasit na stejné úrovni. To je velmi důležité také. A nakonec ještě eh, ten rozpočet není 0,5 z HDP, 0,34. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, nepochybně dochází k nějakému oteplení klimatu minimálně tady v sále. Já se chci připojit eh, k hodně z těch myšlenek, které tu až dosud zazněly. Blahopřeji panu Lajnovi, myslím, že dobře nastínil základní situaci. Zejména je důležitá potravinová bezpečnost, Dále otázka řešení toho zdánlivého přebytku, ale to, ne, to je dočasná věc, protože populace roste. A pak eh, udržitelnost, ekologická udržitelnost. Zemědělství hraje také sociální úlohu. Tím pádem eh, venkov eh, ne, se nevylidní a všichni neodejdou do měst. Jsem rád, že existuje konsenzus mezi kolegy v tom, že celý systém by měl být spravedlivější. Protože ty rozdíly v jednotlivých platbách jsou od 600 eur na hektar až k 70 na hektar. Já si nedovedu představit snížení rozpočtu. Ale bude těžké bez zvýšení rozpočtu vůbec vyřešit eh, tyto rozdíly v podpoře. Evropská unie byla posílena Lisabonem. A my se teď musíme postarat, aby to bylo skutečně cítit. Čili musíme o roz, za rozpočet bojovat. Protože rozprava v rozpočtovém výboru je stejně žhavá, stejně nabitá jako tady. Tak tady. Pan Smith. Děkuji. Řeknu to stručně. Chci jenom doplnit George v tom, že on, myslím, klade správné dotazy. Chci navázat na um, tu potravinovou bezpečnost. Je jasné, že musíme zjednodušit SZP, ale pak říkáme, že by měl SZ, měla SZP také dělat to či ono. I dnes jsme například hovořili na koordinátorech o roli žen v zemědělství. Já nic proti tomu, ale myslím, že my všichni eh, musíme dávat pozor na ty komplikované, neli konfliktní cíle, které sledujeme. Podle mě SZP je o zabezpečení produkce potravin. Takže podporujeme produkci potravin nejefektivnějším způsobem a mezinárodní pravidla bychom měli vést my, ne aby nám je vnusovali nějaké nevolené orgány. To se netýká jenom eh, brazilského masa, ale také amerických kuřat a podobně. Pokud třetí země nerespektují naše normy, musíme se postarat, aby tomu tak bylo. To je o tom, abychom byli schopni vymáhat standardy SZP je příliš komplikovaný i z hlediska životního prostředí. Asi by se to efektivněji řešilo v rámci strukturálních fondů, které by to eh, lépe zvládaly. Takže z mého hlediska, pokud to myslíme vážně se zjednodušením SZP, musíme eh, se sami zhostit své role a uvědomit si, eh, že některé cíle jsou prioritní. A architektura rozvoje eh, venkova a regionálního rozvoje musí být samozřejmě přiblížena, ale nezapomínejme eh, CZP, ale nezapomínejme na to, že hlavní je, aby všichni měli dost jídla, aby nikdo netrpěl hazem. Všechno ostatní je druhotné. parola Děkuji, Michel Dantin. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji za to, že takto hezky uvedl naši diskusi. Samozřejmě, že tato rozprava vyvolává eh, velký zájem a neklid mezi zemědělci našich států, protože zemědělství je činnost, která se nemůže tak eh, rychle měnit v tak krátkých časových limitech. A potřebujeme jí dát čas na určitý vývoj. Čili musíme samozřejmě také zahrnout do tohoto vývoje potíže i rychlé změny v podnikání a podobně. Já chci říci, že rozprava o rozpočtu je zcela přirozená, protože ať už to přijímáme na evropské úrovni, na úrovni země, státu a tak dále, rozpočet je vždycky otázka diskuse a určité výzvy. A my musíme obhájit eh, ten rozpočet a prokázat jeho užitečnost. SZP na počátku nebo od počátku není jenom zemědělská politika, ale pro zajištění potravinové soběstačnosti. Diskuse z roku 2010 musí proběhnout v kontextu toho, co se odehrálo v roce 2007, 8 a 9, protože 2007 a 2008 to je mm, růst cen pro zemědělce, pro spotřebitele, Finanční kruhy nás varují před eh, dopady, které toto mělo pro některé rodiny. Opravdu musíme tento argument vzít v úvahu, tak abychom postavili následující politiku dobře. My potřebujeme hlavně politiku, která reguluje a ta regulace nemůže proběhnout s nástroji z 80. let. Jednak už nás není 9, je nás 27 a objemy, o kterých tady hovoříme, už zdaleka nejsou stejné. To zemědělství se musí nadále přizpůsobovat. Hovořili jsme o konkurenceschopnosti, to znamená, že musíme najít prostředky na výzkum, musíme nadále modernizovat naše podniky, přizpůsobovat je novým pojetím, novým kontextům. Když hovoříme o klimatických změnách, už jsme to říkali včera odpoledne, musíme věnovat prostředky na modernizaci našich podniků v tomto směru. No a k otázce znovu znárodňování případného. Já jsem spíš pro politiku evropskou, jednotnou evropskou politiku, protože našich 27 zemí je jasně napojeno na tuto základní otázku potravinové soběstačnosti. Ne, nemůžeme si tu zajistit, tuto soběstačnost, pakliže nebudeme mít politiku, která nás propojí. Děkuji Micheli, Josebovi, dvě minuty. Ano, děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, protože si myslím, že diskuse, která tady byla zahájena, ukazuje e, na jasnou kolektivní vůli jít stejným směrem a to je velmi pozitivní, velmi zajímavé. Abych to zkrátil, jsme v krizové situaci, už to tady bylo řečeno. Je tu ještě jedno číslo, které chci uvést. V Evropě, o které tady hovoříme, je každé tři minuty zmizí jeden zemědělský podnik, čili každé tři minuty v Evropě dnes. Jsme tedy opravdu v krizové situaci. A já si myslím, že opravdu jsme vyšli z velkých principů římský, římské smlouvy, ze tří principů, tedy uživit Evropany, umožnit spotřebitelům dosáhnout eh, produktů za přijatelné ceny a za třetí příjmy zemědělců, což nikdy nebylo splněno. A musíme vyjít z této smlouvy, podívat se na ponaučení z minulosti a uvědomit si, že od roku 95, kdy vlastně pravidla zemědělství byla zavedena ve VTO, tak jsme v situaci, která se zhoršuje protože napojení evropských cen na celosvětové nejsou nějak ekonomicky podloženy. Světové trhy nemají co dělat s ekonomickou realitou, protože to jsou ceny přebytků. Nová politika, kterou musíme tady tady prosadit, se musí poučit z těchto omylů historie a položit si otázku, jak uvnitř Evropy zaplatíme zemědělcům za produkci, za reálnou produkci. A na základě takovéhoto principu pomocí e, finanční podpory můžeme pomoci ještě také ve srovnání s různou přírodní situací a podobně. Také otázka rekonverze je velmi zásadní. Několik lidí tady hovořilo o ekologii. Já si myslím, že dnes můžeme získat podporu na několik let, abychom změnili evropský zemědělský systém. A třetí věc, taky zásadní, hovořilo se o vztazích dalšími zeměmi hlavně jihu. Dnes je tu nerovná konkurence a vlastně my jdeme k druhým a ne obráceně. Čili nástroje zemědělské politiky v podstatě neničí ostatní zemědělství, nesmí ničit ostatní zemědělství, hlavně nejslabších zemí. A teď velice rychle. A mm, pan Alves, potom Lavia a další, takže rychle. Obrigado, Sr. Presidente. Para termos a convergência política. Jestliže chceme, aby občané a politici byli na jedné lodi, musíme oslovit všechny občany, nejenom zemědělce. Silná politika musí řešit celou situaci jednak z hlediska zabezpečení eh, množství potravy, ale i její kvality. Musíme vzít pota sociální a environmentální cíle ve všech regionech Evropy a výzvy nejenom boje proti klimatickým změnám, ale také energetické výzvy. Není možné, aby CZP řešila všechny tyto cíle bez silného rozpočtu. Proto musí naše strategie všechny tyto cíle integrovat. Kromě toho je tu, jsou tu nejistoty trhy, trhu a je jasný, že všechny prostředky, jasné, že všechny prostředky by měly být alokovány mezi jednotlivé subjekty spravedlivě. Musíme mít určitou regulaci produkce a potřebujeme bezpečnostní síť která by se používala v případě potřeby. Třeba exportní příspěvky, dotace mohou být někdy důležité, když se dochází třeba ke změnám kurzu. Zatím nemáme žádnou možnost se přizpůsobit kurzovým změnám. A přitom to může mít významný dopad. Vzhledem k těmto všem bodům nejspíš jedině tak dosáhneme maximálního výsledku. Minuto, širkého... Děkuji za minutu. Pokusím se v minutě. Já si myslím, že za prvé musím poděkovat za eh, tuto debatu, protože vlastně díky tomu máme eh, užitečné nástroje potom eh, v rozpočtovém výboru. Já jsem stálým zpravodajem pro zemědělství v rozpočtovém výboru. A takže já zde Eh, tak to budu moci lépe potom obhajovat rozpočet na zemědělství. Já nebudu hovořit o specifických tématech, určitě na to eh, teď nemáme čas, ale myslím si, že bychom měli ospravedlnit zemědělskou politiku s celou řadou dalších politik, protože eh, zde Eh, mm, určitě tam budou velké tlaky na rozpočet na zemědělství a je třeba mít eh, i eh, třeba v minulosti jsme neměli společnou politiku na obranu a teď ji máme, takže to bude určitě mít velkou položku ve finančních výhledech. My musíme proto umět dobře ospravedlňovat zemědělskou politiku, která je v souladu s ekologií, s Eh, s krajinářstvím, se spotřebitelskou politikou a že to není jenom striktně tedy omezeno na zemědělství a samozřejmě jinak eh, to těžko obhájíme. Děkuji tedy všem za příspěvky, které dostanu, abych mohl dobře obhajovat eh, zemědělství vůči ostatním politikám a v rozpočtovém výboru. Děkuji, Giovanni. A jednu minutu Ole Otuž, Otóż powinniśmy... Děkuji. Musíme si především položit otázku, pro koho je společná zemědělská politika. Nepochybně nejenom pro zemědělce, ale také pro spotřebitele. Znám, musíme si být vědomi toho, abychom zahrnuli všechny spotřebitele, všechny Evropany, protože to jsou ti, kdo rozhodují o tom, jaký bude rozpočet CZP a o tom, zda v budoucnosti dojde k realizaci CZP. Když to, musíme se tudíž zamyslet nad tím, zda všichni, všichni obyvatelé, všichni zemědělci naplňují ten nejdůležitější cíl a to je garance stabilních dodávek potravin pro všechny občany, pro všechny spotřebitele a jestli jsou to potraviny dobré kvality, samozřejmě eh, to musí mít i dobrou cenu. A pokud odpovíme na tento dotaz, i když tento dotaz samozřejmě je v dnešní době nepopulární, musíme eh, si potom uvědomit, jakým způsobem mechanismy SZP mají pomáhat zemědělcům, který, kteří naplňují tento cíl. To znamená, jestli dostávají na trh dost potravin dobré jakosti a jestli, to, po, jestli existuje i cenová stabilita. Tento cíl můžeme naplnit jedině společně, jednotně v celé Evropě standardizovaným způsobem, zjednodušeným způsobem a bez nadbytečné administrativní zátěže. Ale je druhá důležitá věc a to, jak pomáhat zemědělcům nebo obyvatelům, kteří dnes nedodávají produkci, ale jsou na venkově a bez pomoci Evropské unie se neobejdou. K tomu lze přistoupit jedině tak, když jim vlastně zajistíme dostatečné veřejné služby, tak abychom měli mechanismy, které povedou také ke změně přístupu, ke změně postoje. To znamená vzdělávání, zdravotní služby, kultura, sport. To je další okruh otázek, který je potřeba realizovat, ale to nejenom přes SZP, ale v širším kontextu i přes další fondy. Děkuji. Já se omlouvám, samozřejmě k tomuto se ještě vrátíme. Mm, toto je téma příliš důležité, takže všichni chtějí uh, hovořit, ale musíme skončit v půl. A mm, kolega Jar a potom kolegyně McGuinness. Non perdere tempo prezioso, per 50 sekundi, ja. 50 vteřin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass ich das Wort ergreifen kann. Ich wollte nur sagen... Děkuji. Já patřím k těm, kteří se domnívají, že bychom se měli ve výboru nejprve shodnout na tom, na čem se shodnout můžeme. Konkurenceschopné zemědělství, které je eh, ekologicky šetrné a které dává lidem dost jídla za dobrou cenu. A pak na základě toho můžeme bojovat o dobrý rozpočet. Nemůžeme ho bojovat, hovořit o procentech, ale spíš o částce v eurech. Dostáváme se do určitého procesu kolektivního vyjednávání svým způsobem. A já doporučuji, abychom bojovali o zdroje v nějaké absolutní částce, to znamená v eurech, ne v procentech. Jakmile si stanovíme tu částku, pak můžeme argumentovat o podrobnostech. Děkuji. Paní... Ernans Garcia, děkuji pane předsedo. Dvě témata. Za prvé k rozpočtu a poté e, e, jde o to, abychom měli dostatečné peníze vyčleněné ve e, finančních výhledech, protože jinak nemůžeme aplikovat modulaci. Za druhé bych chtěla připomenout, že nejenom, že existují některé země, které dostávají peníze se SZP a jiné, které dostávají méně jako nové členské státy, ale také jsou země, které dostávají, tedy z těch starých států, které dostávají Eh, eh, sice eh, dota, dot, dotazy, dot, dotace, ale na druhé straně platí šek, takže to vyjde neutrálně. Nula od nuly pojde. My musíme mm, si uvědomit, že, mám, že především jde o mm, dostatečný počet potravin, které budou bezpečné pro zdraví lidí. O to tady jde a zde musíme respektovat mezinárodní dohody Grazie per il... Um, Děkuji, pane předsedo. Jenom k té rozpočtové situaci. Uvědomme si, že už rozpočet na 2011 může být problémem vzhledem k tomu, v jaké jsme svěrací kazajce. Může dojít dokonce k přerušení přímých plateb. Takže jsme v rozpočtové svěrací kazajce, musíme si to uvědomit. A pokud jde o veřejné služby, tak já si myslím, že jde především o životní prostředí a o tom, jak dostat víc z rozpočtu. Myslím, že musíme mít větší respekt vůči zemědělské politice. A já si myslím, že hlas zemědělství musí být slyšen. Otázka volatility je nesmírně důležitá. My jsme se Dostali, dostali jsme určitou lekci ohledně eh, mléčných výrobků. Ale prosím vás, neodkládejme další nástroje až do doby, kdy z použití stávajících nástrojů do doby, kdy budeme mít lepší. Potřebujeme jasně vědět, jaké klíče lze použít k redistribuci předtím, než přijmeme nějaké přímé rozhodnutí. A mám dotaz. Otázka z té spravedlivosti. Já vím, že eh, moje děti dbají na to, aby jsem se k ním chovala spravedlivě, rovným způsobem, ale je to to samé spravedlivost a rovnost? Musíme přece respektovat různé nákladové struktury v členských státech. Georgi, přeji ti hodně úspěchu Děkuji. Já se omlouvám, eh, pokud některý z kolegů nemohl hovořit, ale musíme skončit, eh, protože zde ještě máme poslední bod eh, a já bych chtěl také poděkovat Georgeovi Lyonovi za vynikající práci a je tam hodně různých výzev a problémů, ale my musíme dát pozitivní, transparentní, moderní odpověď, reakci na tuto významnou politiku, která zajímá všechny zemědělce, ale nejenom zemědělce, tedy všechny evropské občany. Než uzavřu schůzi jako takovou, tak ještě dva body do různého. Za prvé, paní McGuinness eh, chce opět slovo, protože nás musí informovat o situaci E, s rozpočtovou procedurou na rok 2011. E, takže prosím, paní McGuinness, máš slovo. Thank you. I will be... Děkuji. Stručně. Víte, že komise měla spoždění, takže nebude žádná rozpráva o výroční politické strategii, ale připravuje se usnesení rozpočtového výboru o rozpočtu na 2011 a lhůta je 20. 5. února lhuta pro pozměňovací návrhy. Dnes probíhá rozprava, já jsem předložila pozměňovací návrh k usnesení zpravodaje ve vztahu k zemědělství. Prosím, pokud máte k tomu nějaké připomínky, kontaktujte mě a předložte své poznámky. Já to mohu zvážit, mohu vám případně nějakým způsobem ještě odpovědět e-mailem a zvažuji nějakou reorganizaci těch odstavců. Není to příliš výrazné, ale myslím si, že ty dva pozměňovací návrhy jsou důležité. Uvítám vaše připomínky a čas tlačí, takže prosím co nejrychleji. A závěrem ještě poslední bod do různého na žádost eh, pana Aňo a to se týká včerejší rady o aplikaci norem eh, pro eh, Eh, Týká se to toho blížícího zákazu těch klecí. Mám jednoho voliče, který používá tyto klece. On se rozhodl, že neodejde do důchodu ještě teď a že to neukončí, ale že z toho udělá koloniový systém může mít jenom 80 tisíc ptáků v těch koloních a musí investovat 119 tisíc liber, aby eh, konvertoval toto zařízení na nové. Je velice znepokojen touto polskou žádostí o prodloužení o pět let. Nás by zajímalo, jestli to stávající privilegium bude také, které má mít také Bulharsko a Rumunsko, bude také zapracováno do té polské žádosti. To znamená, že by se tyto klece daly prodávat do Spojeného království, pokud jsou takto zpracované. Protože britský daňový poplatník je tím zvláště poškozen, protože část jeho daňových uh, poplatků je vynakládána na tuto záležitost. Situace musí být rovná ve všech členských zemích. Děkuji. Grazie. Děkuji, děkuji pane Aňo, děkuji všem. Tím končím schůzi, nashledanou a uvidíme, uvidíme eh, se 16. Eh, března.